liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážení kolegové, tímto opět zahajuje naše zasedání. Zápis včerejšího zasedání a schválené texty jsou k dispozici. Máte nějaké námitky? Není tomu tak? Zápis je tímto tedy schválen. Prvním bodem na programu je